Hello, hm? hello. Okay, okay, now it's okay, good. Um, um, good afternoon. Dobré odpoledne po krátké přestávce. Vítám eh, paní Alžbětu Běňkovskou, která je komisařkou pro eh, společný eh, trh a podnikání. Budeme pokračovat ve strukturálním dialogu, včetně nového programu legislativního. No a budeme chtít se zastavit eh, především o eh, třech eh, záležitostí, které jsou důležité pro Inter. To znamená program společný trh, dále kompatibilita podniků, včetně tedy malých a středních a evropská statistika. Je to samozřejmě velmi důležité, protože my jsme kompetentní také v oblasti legislativních návrhů. A zřejmě v této věci budeme mít exkluzivní kompetence, čili je to naše zodpovědnost. Další věc, eh, to je obraný fond, což je také naše zodpovědnost. Ruku v ruce Eh, tedy s dalšími výbory a samozřejmě také vesmírný program. Takže máme tady celkem tři okruhy problematiky. A je eh, velice důležité eh, podívat se na to nejenom z hlediska financování v příští sedmiletce, ale také z hlediska toho, jak to vypadá pro naše malé střední podniky, průmysl a samozřejmě také vesmírný program pro Unii v příští dekádě. Takže paní Kvisařko, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji. Děkuji za pozvání. Já vím, že se velice zajímáte o Eh, budoucí víceletý finanční rámec z hlediska zodpovědnosti eh, svého výboru. Já se eh, zaměřím na obranu, kosmos a společný trh, ale možná dovolte úvodem ještě několik obecných slov. Rozpočet je vždycky obtížná věc, ale v tomto případě to bylo ještě obtížnější. Víte, že na jedné straně hovořím o tom, že nás čeká velká ztráta na příjmové stránce, na straně, pokud se tedy v souvislosti s odchodem Británie. A navíc tady máme více požadavků na výdaje, nová, nová témata migrace, bezpečnost, samozřejmě obrana. My v Evropské komisi se snažíme eh, velice eh, úzce soustředovat na to, co může Evropa k tomu přidat, spíš než bychom konkurovali eh, výdajům na úrovni členských zemí. Takže já se soustředím na ty tři věci, obrana, kosmos a společný trh. Proč? My totiž nezačínáme úplně od nuly. V posledních dvou letech došlo ke značnému pokroku, pokud se týče spolupráce v oblasti obrany. A to je samozřejmě pro mm, komisaře pro průmysl. My tedy jsme tady měli 90 milionů euro nebo máme na leta 17, 18, 19. To je poprvé, co nám to takto podařilo, také díky vám, děkujeme. E, v červnu loňského roku e, jsme e, hovořili o rozvoji rozvoji obraného průmyslu, to je 500 milionů eur na leta 19 a 20 a zde už došlo k politické dohodě. A vy jste o tom dneska hlasovali, jak jsem se dozvěděla. Čili toto téma je tím pádem eh, hotové, uzavřené a můžeme se pustit do implementace. Takže já děkuji za podporu tomuto výboru a zejména děkuji zpravodajům a stínovým zpravodajům, protože všichni eh, nám byli velice nápomocni eh, v trialogu s radou. Pokud se týče příštího rozpočtu, my tyto iniciativy posilujeme. Dostáváme se na eh, mnohem vyšší úroveň. Minulý týden eh, to bylo 13 miliard eur, kdy jsme představili Evropský obranný fond EDF a je to zhruba šestinásobek oproti těm dvěma pilotním programům v rámci současného EDF. A samozřejmě navazujeme na to, co tady už bylo, nezačínáme od začátku, už máme zkušenosti, máme výsledky. Spolu eh, nebo pomocí tedy toho, že budeme mít eh, novou eh, část, samostatnou vyšlenou část rozpočtu, v příštím rozpočtu, to je obrana a bezpečnost, bylo tam původně 6,5 miliardy na mobilitu, vojenskou mobilitu a také samozřejmě to má podporovat naše politické ambice. E, tyto prostředky e, budou tedy e, skutečně čtvrtým největším investorem do obrany v Evropě. No a možná, že bych zdůraznila co už tady určitě bylo řečeno, a sice, že tady se chystáme podporovat celý eh, životní cyklus, to znamená od toho původního rozhodnutí až, eh, k, po, až do konce. Takže zatím eh, máme 4,1 miliardy eur pro začátek a důležité je říct, že v této části programu budou projekty financovány plně, stoprocentně a přímo. My si my chceme, aby Evropě se podařilo dohnat v technologii zbytek světa. Dále je to rozvoj obraných schopností, to je 8 a 8,1 miliard a zde budeme kofinancovat 20 rozvoje, vývoje prototypů zatímco členské země eh, přispějí 80%. Další klíčové prvky těchto fondů jsou 5 rozpočtu půjde na podpor disruptivních technologií, podporu disruptivních technologií a to je to tež jako v případě EDIDP. Žádáme nejméně tři eh, hráče ze tří členských zemí, a budeme spolufinancovat pouze ty prototypy, kde členské země eh, se budou účastnit společného nákupu eh, toho, finan, eh, toho finálního produktu. Budeme nadále nabízet granty, ale zároveň tady bude otevřená možnost předkomerčního pořizování nebo nákupu. Snažíme se Eh, podporovat podobně jako vždy IDP, eh, také zapojení malých a středních podniků a, a eh, středně velkých kapitálových společností. A také je důležitý aspekt přeshraniční. Cíl je jasný. Chceme otevřít evropské hodnotové řetězce. Samozřejmě ten fond tady není jenom pro velké země a velké firmy, je to pro všechny, pro všechny české země a také ty eh, menší a střední firmy. Dále tady bude synergie s projekty PESCO, k těm nejdebatovanějším otázkám, a to je vlastně poslední věc, kterou bych tady chtěla říci k tomuto tématu, eh, to je, jsou kritéria eligibility, jinými slovy, kdo se bude moci ucházet do peníze. Ta dohoda, jaká byla eh, v rámci EDIDP, eh, to, z toho jsme vycházeli při debatách s radou a s parlamentem a myslím, že to máme v podobě velice vyvážené. Eh, nezavírají se dveře k širší spolupráci například s organizací NATO, ale chceme opravdu dobře chránit zájmy Unie. Já tady spolehám, že výbor ITRE eh, tyto naše ambice podpoří a já jsem připravena se do toho pustit hned s novým týdnem vyjednávačů. Takže tady jsem vám plně k dispozici. Eh, další, druhý bod, a to je kosmos. Eh, my jsme eh, my před 14 dny prezentovali program v hodnotě 16 miliard eur. Před pár měsíci, rokem a půl, jsme představili vesmírnou strategii a tento program je vlastně Eh, vyjádření té naše ambice, vize do podoby zcela konkrétního návrhu. Čili Evropa může zůstat globálním lídrem v oblasti výzkumu kosmu. 16 miliard to je hodně, museli jsme zabojovat, abychom to eh, získali. A nejsou v tom eh, započtené peníze z výzkumného, z výzkumného, tedy z kosmického výzkumu je to významný nárůst oproti současnému rozpočtu a to je, myslím, ten hlavní úspěch. Eh, máme mnoho důvodů k hrdosti. Vzhledem k tomu, co jsme zatím dostáhli, je to opravdu eh, výsledek EU. Máme dva programy Koperník a Galileo a to jsou opravdu eh, infrastruktura světové úrovně ehm, a oba dva programy, včetně těch pro eh, rozmístěvání satelitu do Galileo, jsou nyní eh, implementovány na čas. V příštích sedmi letech bych navrhla eh, něco, co je velice jasné. Kontinuita, evoluce a adaptace. Kontinuita mým prvním cílem zde je udržovat a povyšovat současnou legislativu Galileo, EGNOS a Koperni. Kontinuita to je prostě zásadní věc budeme muset postupně tedy modernizovat tu infrastrukturu. Eh, pro Galileo a EGNOS navrhujeme 9,7 miliard eur na dokončení infrastruktury, údržbu a přípravu druhou, druhé generace systému. Naším cílem je vytvořit eh, pro Evropu konkurenční výhodu, zejména pokud se týče systému pro autonomní eh, zapojená vozidla, řízení dopravy, autonomní strategické záležitosti pro naši obranu a obranu. Eh, Koperník to je 5,8 eh, miliard, to je eh, zatím ten nejpokročilejší observační systém v Evropě. Opět chceme podpořit autonomní kapacity pro pozorování světa a do budoucna to bude nový úkol pro Koperník, tak to je bezpečnost a dále boj proti klimatickým změnám, kde jsme v čele. A samozřejmě také chceme eh, posílit eh, bezpečnostní aplikace Kopernika. Tady bych chtěla eh, zdůraznit, že data z Koperníku zůstanou otevřena a to zdarma. Všechny firmy musí vědět to, že my jim dáváme svobodný a otevřený přístup zdarma k těmto datům. Další věc, to je adaptace, přizpůsobení se novým, nové realitě. Kosmos je a měl by být nadále eh, jakýmsi eh, něčím, co nám umožňuje zvyšovat eh, bezpečnost. Tady máme 500 milionů eur, pak tady máme satelitní komunikaci mimo jiné. Kromě toho my samozřejmě eh, nemáme žádnou evropskou, nebo nebude žádná evropská politika, pokud nebudeme mít autonomní přístup do kosmu, čili budeme muset mít nějaké vlastní eh, startovací zařízení eh, pro Arianu 6 a Vegu a samozřejmě se musí podporovat budování pozemní infrastruktury. No a Dále budeme chtít něco jako eh, kosmické, kosmické partnerství a to bude založeno na disruptivních technologiích. No a za třetí, eh, chceme podporovat evropský nový eh, vesmírný přístup a opět jde o inovace a disruptivní technologie a také eh, kromě zjednodušeného a konsolidovaného vesmírného programu také navrhujeme eh, trošku upravit způsob řízení eh, mezi EU a našimi, našimi agenturami. Jsem na toto v Praze a bude to přeměnováno na Evropskou agenturu pro vesmírný program. My tady nenarušujeme, neposouváme rovnováhu kompetencí, nikdo o žádné kompetence nepřijde. Evropská vesmírná agentura zůstává hlavním partnerem pro implementaci našeho vesmírného programu. Agentura v Praze bude pokračovat ve své činnosti a samozřejmě je třeba zdůraznit, že bude sehrávat posílenou roli zejména v oblasti bezpečnostní. Čili my tady prezentujeme takovou zacílenou evoluci, není to žádná revoluce. Já doufám, že toto podpoříte evropský, ty evropské vesmírné programy, poněvadž máme tady ambiciozní rozpočet a ty činnosti jsou důležité z ekonomického hlediska. A ještě poslední bod, a já se omluvám za to, že mluvím možná příliš dlouze, ale mám tady tři body, tři programy. Takže nyní program pro společný trh. Eh, jednak tedy eh, tento společný trh existuje už 25 let a my jsme se z toho poučili v tom smyslu, že eh, společný trh hodně závisí na naší regulaci, již řádná implementace je zásadní, ale také eh, máme hodnotu a uvědomujeme si hodnotu těch měkkých věcí, nejlepších standardů, dobré informovanosti, praktických rad, financování pro střední podniky a tak dále. Eh, před 14 dny jsme navrhli nový formát programu pro společný trh. Obsahuje nyní opravdu širokou paletu činností, eh, zjednodušeně a efektivnější a eh, rozpočet je 4 miliardy eur. Půjde hlavně o podporu malých a středních podniků a startupů, který bude navazovat na úspěšný program OS COSME. Dále tady máme Enterprise Europe Network, eh, který opět bude poskytovat více služeb než dříve. A také důležité je, že budeme mít také prostředky na implementaci pravidel eh, společného trhu, zejména tedy pod eh, kontrola, rozpoč, kontrola pohybu zboží, zejména automobilů. Dále tady budeme mít více pro nástroje na ochranu spotřebitelů a další nástroje, včetně prostředků pro novou jednotnou digitální vstupní bránu, jak byl dohodnuto minulý měsíc. Eh, také budeme financovat méně vitelné aktivity, jako je třeba standardizace, audity, finanční služby, ochranu spotřebitelů. To všechno bude v rámci eh, toho 4 miliardového programu pro společný trh. To je, děkuji, to je všechno. Děkuji za to, že jste mě vyslechli a dali mi čas. Děkuji. Thank you very much, uh, madam eh, Děkuji mnohokrát, paní komisařko. A nyní bych chtěl zahájit diskuzi. Pan Krasnodebský je naším eh, zpravodajem eh, k programu obrany. Prosím, máte slovo. Měře paní komisařko. Děkuji vám, pane premiére, paní komisařko. Jsem rád, že budeme moci v této věci spolupracovat. E, možná bych uvedl několik pozitivních bodů. Je zjevné, že komise e, vzala v úvahu všechno to, tedy mnoho z toho, co navrhoval parlament a také to, co vyplnulo z trialogu, včetně ETP. Například tedy to, že eh, v tomto návrhu budeme mít, nebo bude potřeba, aby se účastnili tři subjekty a tři členské země, potom ty midcaps, to jste také řekla, možnost eh, financování eh, ze strany neevropských firm, které ovšem mají svá sídla v unijních zemích, dále eh, také eh, spolupráce eh, přeshraniční na úrovni malých středních podniků a tak dále. To všechno budeme teprve debatovat. A rovněž podpory, podpora pro vývoj určitých druhů zbraní. Pak jsou tady negativní body také. Myslím, že to tím největším negativem je ten spěch. Eh, nevím proč a proto se tedy ptám, paní komisařko, proč vlastně nečekáme eh, na zkušenosti z e ATATP a my už eh, přesto vymýšlíme nový obrovský fond. Myslím, že e ATATP mělo být takovým jaksi hm, testovacím nástrojem. Ano, je sice možnost ten, eh, ty fondy rozdělit eh, jaksi v průběhu jejich činnosti, ale nevím, zdá se mi, že to eh, je nějaké nejsem dobré, čili ten proces asi nebyl úplně dobře domyšlený do konce. No a druhá finance, druhá negativní věc, zdá se mi, že těch 60% finanční podíl komise se mi zdá nedostatečný, poněvadž jsou to projekty velmi rozsáhlé. Čili myslím si, že eh, tento podíl financování může eh, spíše odrazovat od využívání tohoto fondu. Eh, další věc, o které jste také hovořila a zajisté o tom budeme dál debatovat, to je otázka řízení projektu, projektů a podíl členských zemí na něj. Například ta eh, dvojitá komitologie a pouze eh, tedy u obraných projektů a ne projektů eh, výzkumných. Čili to vzbuzuje jakési pochybnosti. A pak samozřejmě se ptám ještě jednou, proč tak spěcháme? Proč si nepočkáme na, na zkušenosti z EDITP a a potom na základě výsledku tohoto testovacího programu eh, bychom mohli jaksi pracovat na, na, na EDF eh, tak trošku, už by to mělo lepší substanci. Další věc, eh, tady se hovoří tady o, to, o účastní podniku s oblasti eh, tady toho společného volného obchodu této oblasti. No a pak další věc, jak eh, Invest EU a Horizont Evropa, eh, jaká tady bude spolupráce nebo součinnost. To by mě také zajímalo, jaké si od toho slibujeme synergie a podobně. Takže děkuji vám. Děkuji vám za eh, slova zpravodaje ITRE. A nyní bych dal slovo stínovým zpravodajům. Za EPP to bude paní Grostet. Se omlouvám, já jsem neslyšela jméno. Takže proto jsem si hned nevzala slovo. Paní komisařko, nejprve chci poděkovat, že jste přišla opět. Je to důležité s vámi vést tyto diskuze na toto zásadní téma. A zároveň vám chci poděkovat za pomoc, kterou jste za komisi nám poskytli ve všech těch pracech, eh, eh, aktivitách, které jsme realizovali ve velice krátkých lhůtách, abychom se dohodli v trialogu na tom Evropském fondu obrany. Děkuji, to byla velice cena pomoc. Takže 13 miliard obrana, ano, skutečně tady je třeba abychom měli evropský přístup k obranému průmyslu. Samozřejmě to eh, i leží na srdci našim občanům, kteří se starají o svou bezpečnost a proto je třeba, aby se i lépe koordinovaly členské státy a jejich rozpočty. A mm, zde členské státy často mají takový reflex, eh, to znamená chovat se mezivládně. A jak vy? To bude zásadní otázka. Co hodláte udělat, abychom skutečně garantovali eh, komunitární přístup k tomuto fondu a jeho zprávě? To je reálná otázka. A jak motivovat členské státy, aby se zavázali, že skutečně si pořídí to, co bude financováno z tohoto fondu. Pokud jde o vesmírné programy, to je pozitivní, je třeba, abychom my se stali skutečně velmocí, vesmírnou velmocí, ale jsem trochu zklamána, mm, když se podívám na podporu projektů eh, eh, zabezpečených komunikací pro eh, evropské Eh, vládní agentury, protože to je podfinancováno podle mě. To je velké, to je trochu zklamání. A skutečně to seriózní apelovat na ně, aby si kupovali americkou technologii a nejsme dostatečně ambiciozní při tom u vlastního programu, takže to je problém s rozpočtem. A potom přístup k vesmíru, k pro, do, tedy do prostoru. Zde je třeba, aby komise dala dohromady všechny ty po, požadavky institucionální a abychom mm, ušetřili, chovali se ekonomicky a, mm, a kdy komise tedy začne uh, podporovat eh, to agregování institucionální hm, požadavků, pokud jde o ty eh, rakety, které vynášejí satelity. Děkuji. You very much, madam. Děkuji vám. Eh, paní poslankyně, pan Rike je stínovým zpravodajem pro obraný program a jménem ALDE. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Za, děkuji, že jste přišla, děkuji za prezentaci. K Evropskému fondu obrany. Zde já nebudu se vracet k detailům diskuze, kterou jsme již vedli, ale eh, co ten nový návrh, eh, který jsme dlouho očekávali a v podstatě ten bude pokračováním. Já se ptám na ten nový návrh, takže výkonná agentura, která bude zpravovat tento fond, no, to, se, to znamená, že se změní role té mezivládní agentury pro obranu a případně, jaké bude místo OKAR, OKARu v tomto e, předpisu. A e, potom druhá otázka. To e, řekl řekla již sousedka tady, já myslím, že to je naléhavý problém, to je pravda. Zde um, my jsme teď hlasovali o takovém předběžném opatření a teď bude o to definitivně vytvořit tento fond. Je třeba, aby to proběhlo rychle. A tady máme problém potom s vyhodnocováním. Vůbec jak eh, vyhodnotit ten efekt. Máme na to dva roky. A za těchto podmínek myslíte si, že případně v půlce mandátu by mohlo dojít k revizi bude to, bylo by to možné? Nebo případně nějak tedy korigovat to, co tam nefungovalo? A nakonec, jak vidíte vztah? Ani ne regulační, ani rozpočtový, ale vztah mezi těch 6,5 miliardami a pro tu vojenskou mobilitu, e, to je v rámci CEF, a tímto e, fondem obrany, protože tady v podstatě tematicky je to jednotné, propojené. E, e, bylo by možné tematicky propojit oboje. A potom by z toho vznikl dost velký rozpočet. A nakonec e, mírné aktivity. Já děkuji komisi za její postoje. Takže víme, satelitní systémy Galileo Copernicus, víme, jaké členské státy, tedy jaké aktivity vyvíjeli, ale já se ptám, ta politika těch nosných raket zde naváží na kolegyni Krostet, protože přístup do vesmíru, to je důležité téma a mm, třeba, protože do toho vstupuje masově eh, soukromý sektor, včetně Číňanů, kteří mají také svůj vlastní program eh, těch raket, které eh, používají pro vysílání satelitu. Takže já se ptám, neměli by, neměla by komise mít takovou nějakou vlastní politiku? Thank you very much, colleague. Děkuji vám, eh, pane kolego. Eh, vy, Eduarde Martele, vy jste stínovým zpravodajem pro náš obraný program, tak prosím, máte slovo. Pane Busku, pane předsedo, já, neomlouvejte se, já nemám problém s EGEM. Já jenom se bojím, že mě zapomenete, protože eh, francouzsky eh, mluvící eh, zpravodaj, to znamená velice stídavý zpravodaj, ale naštěstí jsem se objevil na obrazovce. Takže teď já musím zopakovat podporu a solidaritu s hnutím tlumočníků a zde velice vehementně kritizují nelegální a nedemokratické postupy tohoto parlamentu, pokud jde o eh, jejich mm, mm, povinném nuceném nasazení do kabin. Takže zde já jenom k té obraně bych řekl toto. Dobře, to je v pořádku, souhlasím s paní Grostet, ale eh, ne, eh, protože to je nový fond, tak bychom měli snad jít nějakou novou cestou. Já opakuji můj, můj otázku, pokud jde o pravidla způsobilosti pro čerpání z tohoto fondu, i když víme, že máme země, kde již je tradice eh, spolupracovat s neevropskými státy. A já jsem na to citlivý. Tady je mít jasné mantinely a velice hermeticky v podstatě izolovat eh, ty jejich pobočky, které jsou etablovány na eh, evropském území, tak aby jaksi neparazitovali na tom našem úsilí a na tom našem know-how. A samozřejmě více vývozu, to je potřeba protože eh, politika mm, výroby zbraní není, nemůže existovat bez politiky vývozu, obchodu, obchodování s těmito systémy. Zde já určitě moji kolegové, další stínoví zpravodajové mají stejnou otázku. Nebylo by vhodné udělat nějaký seznam zemí, se kterými můžeme vést obchod a těmi, se kterými nelze obchodovat z, z jakýchkoliv z, z různých důvodů, etických především. Eh, takže, mm, takže, jak vy jste řekla, tedy ty země, které eh, Eh, by dostali vlastně pro naše financování a pak to používali k zabíjení. A potom eh, ten Evropský fond a by měl být tedy spravován eh, z komunitární úrovně, tak abychom nakonec měli komunitární obranu. Proč ne? A takže mm, vlastně a to by mohlo zabránit Evropanům, aby nemuseli kupovat si zbraňové systémy jinde eh, za hranicemi Evropy. Takže pozor na to, přece to je účel tohoto fondu, tedy inovace a výroba zbraní, zbraňových systémů tady na vnitřním trhu. A eh, zde to by mělo být jedno z kritérií kondicionality a způsobilosti pro čerpání. A teď k vnitřnímu trhu ještě poznámku paní Gibienkovská. Vaše návrhy jsou velice zajímavé. A moje poznámka se netýká vašich kompetencí, ale myslím si, a to pořád opakuji, že vnitřní trh, ten v podstatě je penalizován kvůli našim vlastním pravidlům a kritériím zakazovat evropským podnikům, aby byli giganty na světové scéně, tedy když mají více než 30% podílu na trhu, tak je nutíme, aby eh, opustili ten sektor nebo vzdali se těch podílů. Takže to je špatné pro náš průmysl a především ve strategických sektorech bychom měli mít jiná pravidla, tak aby evropský průmysl také mohl eh, čelit eh, velkým gigantům, jako, já nevím, jsou mastodonti eh, z Číny či z Ameriky. And, um... Děkuji. A dalším stínovým zpravodajem k programu pro obranu paní Chevalier jménem ENF a potom budeme pokračovat s ostatními programy. Začali jsme obranou, prosím. No, děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, my souhlasíme s vaší vůlí interoperability v oblasti obrany a omezit závislost na amerických technologiích a i snížit eh, zkus, který Evropa má ve strategických oblastech. Nicméně si myslíme, že to je třeba provádět v kontextu spolupráce mezi svobodnými státy a ne eh, vytvářet nějakou evropskou armádu. A mm, je třeba, aby náš průmysl uměl spolupracovat, ale zatím, jak to vypadá, je cíl komise, aby eh, zde existovala vzájemná závislost mezi eh, naším eh, průmysly různých států. Takže i o tom mluvil pan Juncker, který hovoří často o suverenitě Evropy v oblasti obrany a v podstatě to je takový ten váš skrytý cíl, který sleduje se. Takže my chceme mít svobodné, suverénní státy, které samozřejmě budou podporovat evropský průmysl a to je ten správný nástroj pro svobodnou spolupráci ve vojenství. Tady ale, jak to vypadá, jde o no, vo, nový pokus eh, rozšiřovat pravomoce komise, která hm, vytváří eh, ty podmínky vzájemné závislosti našich vojenských sil. A Navíc ještě to financování by mohlo jít i mimo evropským podnikům, které jsou, mají své tedy provozovny na evropské půdě, takže to není žádoucí. A pokud jde o ten vesmírný program, po té, co jste prezentovala vaše ambiciozní cíle, tak jsem ráda, že konečně jste si uvědomili, že Evropa zde má velké problémy. Já ale jsem zde klidněná, vy nepředkládáte řešení nejjednodušší řešení, tak aby tento strategický sektor vůbec mohl přežít, eh, protože eh, konkurence je často nekalá, velice, eh, velice tedy bez, je to bezúzná konkurence a vy nám navrhujete pouze, že vytvoříme ještě nějakou agenturu, doví jakou agenturu zase, která ještě bude vše více komplikovat a bude komplikovat rozhodovací procesy a zvyšovat rozpočet protože jako generální ředitel Arian a zbrojní průmysl chce větší ochranu a větší solidaritu ze strany členských států. Zde máme dva návrhy, například povinnost používat evropské nosné rakety eh, v členských státech a povinnost používat se službu Galileo pro všechny elektronické systémy, které se prodávají na evropském území a které používají geolokalizaci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, paní poslankyně. A, a takto jsme hladce přešli k programu pro vesmír. A nyní začneme se stínovými eh, zpravodaji. Pán Tošenovský, který je stínovým zpravodajem pro EKR. Děkuji za eh, představený Eh, finanční rámec i toho, jakou vy máte představu z hlediska Space programu. Myslím si, že Space program je skutečně eh, jeden z, eh, z programů, který překrývá všechny členské státy a je velmi. Není to záležitost jednoho členského státu, ale musí se na něm všichni podílet. Když jsem se díval na ten rozpočet, tak jsem velmi rád, že se vám podařilo Ehm, tu částku, ať už se jedná pro Galileo eh, Kopernikus, eh, eh, skutečně navýšit a že to je skutečně i ve spojitosti s tím, jakou, jak tento space program podporuje další ekonomiku a generuje další ekonomické aktivity v rámci Evropy. Já jsem se snažil najít určitý Eh, určitou podrobnější, eh, podrobnější popis, ale moc jsem nebyl úspěšný. Proto bych se chtěl zeptat na jedinou věc. Eh, tak, jak bude růst význam, význam mm, agentury GSA, i o tom, jak jich máte v záměru přejmenovat, a myslím si, že to je dobrý nápad. Již několikrát jsme se i spolu o tom bavili, že mm, tato agentura určitým způsobem trpí na Eh, podfinancování a eh, zvyšující se nároky na tuto agenturu samozřejmě kladou čím dál tím větší eh, požadavky personální. Počítáte s, v nějakém horizontu v dohledné době i v rámci tohoto představeného programu s posílením personálními finančním agentury, protože mám obavu, aby se agentura sama o sobě eh, nedost, nestala určitou bariérou dalšího, dalšího růstu. Děkuji. Děkuji. A eh, třetí bod, o kterém hovořila paní komisařka, eh, to je ten program pro Eh, nový program pro vnitřní trh pro malé a střední podniky a jménem EPP dávám slovo Paulovi Rybigovi. Děkuji. Eh, pro nás je důležité uvědomit si, že samozřejmě silná Evropa závisí na tom, jak odpovídajícím eh, způsobem může podpořit malé a střední podniky. Víme, že eh, rychle se rozvíjející podniky, eh, scale-upy, tak jsou předpokladem pro to, abychom měli zachované pozitivní stránky a potřebujeme mít také sociální dovednosti aby byly výborné ve srovnání ve světovém měřítku a to musíme rovněž podpořit. A proto program COSME je pro mě jasným důkazem toho, že co se týče podniků, které mají dobré podniky, které jsou inovační, takže je potřeba je podpořit, aby byly aktivní nejen v Evropě, ale i ve světě, ale aby také se zlepšila zaměstnanost, třeba v těch zemích, kde je vysoká nezaměstnanost mladých. A zde může sehrát program Kosme vedoucí úlohu. Víme, že v oblasti Evropského fondu pro obranu či Space, eh, takže eh, tam je důležitá otázka inovací ze strany malých a středních eh, podniků. Eh, máme tady Galileo, EGNOS, eh, Kopernikus a máme tam údaje ohledně implementace, tak abychom i v budoucnosti měli příležitost být jedničkou v tomto směru. A blíží se volby v Evropě. A když se podíváme na geopolitickou situaci v Evropě, tak je nejvyšší čas, abychom odpovídajícím způsobem posílili naše schopnosti. A já si myslím, že právě v těch nových členských státech existují velké příležitosti, eh, kde vždy bylo vynikající technické vzdělávání. A tady existují tedy velké šance. A my jsme zjistili, že eh, Eh, počítá rám eh, s novou eh, vojenskou armádou ve vesmíru. Tady se jedná otázku trušic, jak můžeme zabránit komunikaci, jak můžeme ovlivnit řízení. Já si myslím, že v Evropě je to dobře udělané, ale pokud chceme zůstat v popředí, tak se musíme snažit a Nejedná se pouze o rozpočet pro rok 2019, ale jedná se o víceletý e, finanční program. Je důležité, abychom nestratili ze zřetele otázku kosme. Máme tady, kde je průmyslová politika, e, kde je výzkum a tak dále, abychom tedy mohli, abychom nezůstali pozadu. Děkuji. A paní Nibler, prosím. E, děkuji, e, pane předsedo, vážená paní komisařko, milí kolegové, kolegyně. Chtěla bych poděkovat za představení tolika programů, to je výborný základ. Já bych se chtěla soustředit na otázku e, řízení vesmírného programu. Vy jste tady o tom hovořila, že se jedná o nespočet různých eh, organizací, a eh, které spravují eh, několik vysmár, vesmírných programů a tady máme GSA, e EASA, Olmeca, EEA, Frontex, EMSA. Je to trošku takové pomíchané a je dobré v tom vašem návrhu, aby se to trošku uspořádalo a abychom měli tu dobrou řídící strukturu. A chtěla bych vědět, eh, jak by to mělo vypadat s touto novou agenturou pro vesmírný program, eh, jak eh, vy si dáte dohromady ty kapacity s jinými agenturami, nebo jak by měl vypadat vztah mezi komisí GSA a ESO, jak to bude vypadat v budoucnosti. Už jsme se tím zabývali zde ve výboru. Potřebovali bychom to tedy vysvětlit, eh, co v této souvislosti plánujete, jak by to mělo vypadat eh, z provozního hlediska, abychom to mohli lépe posoudit. A druhá věc, pane předsedu, já už eh, končím, týká se to také vesmíru, synergie Eh, takže využití pro civilní oblast a pro obranu. Já si myslím, že ta myšlenka je opravdu velmi dobrá. Musíme si ujasnit, jak to uděláme, jak to bude uspořádáno. A kolegové už o tom eh, hovořili, o otázce financování. Já si myslím, že zde eh, v této oblasti bychom měli dát ve víceletém finanční rámci poskytnout více prostředků pro vesmír než do posud. Děkuji. Nevidím, že by se nikdo další hlásil o slovo. E, tak navážu na to, co řekla paní Nibler před několika vteřinami. Z mého pohledu by bylo velmi důležité, když bychom mohli e, podpořit naši evropskou vesmírnou strategii a podpořit to u mladých lidí a když porovnáme situaci v EU se situací v jiných zemích, jako třeba v Číně, a podpora těchto strategií je velmi důležitá, protože to pomůže celému průmyslu. To je jedna věc. A druhá věc se týče e, nového programu pro vnitřní trh, pro malé a střední podniky. díky eh, stabilitě během minulých deseti let program COSME. Malé a střední podniky věděly velmi dobře, co se děje. Ale nyní máme nový přístup. Pro, hm, co byste poradila těm milionům malých a středních podniků? Co můžeme očekávat? Jakým způsobem bude financován celý program. Pro ně to bylo jednoduché, protože my, my víme, že se jednalo o podniky, které mají 10, 15, 20 zaměstnanců a mohli tedy přijít eh, s nějakým novým návrhem či s novým přístupem pro financování. Je to věc ale komplikovaná. Co eh, můžeme očekávat z toho Eh, nového eh, přístupu k financování. To je pro miliony osob klíčové. Nikdo další se o slovo nehlásí, tak dám slovo paní komisařce. Eh, Děkuji, pane předsedo, a chci poděkovat všem za poznámky. Obecně byly pozitivní a samozřejmě já chápu vaše obavy i otazníky. Já jsem hovořila obecně, například pokud jde o ty vesmírné programy. Ano. <clears throat> Takže v blízké budoucnosti mm, budeme jednat o tom rozpočtu odděleně, ano, takže tady budeme vstřícní. Myslím si, tři, dva z vás se ptali, eh, proč tak rychle? To je obecnější otázka. Já jsem si jistá, že i předchozí komise se snažili začít vždycky s rozpočtem k prvnímu lednu. Takže první leden 2021 v tomto případě. Takže všechny naše návrhy a všechny programy pracují se stejným termínem. A proto toto tempo. Samozřejmě my navrhujeme midterm review, tedy tu revizi v průběhu ale nejdůležitější je, pokud to nebudeme dělat takto rychle, například u obrany, no tak eh, přijdeme o tu možnost začít financovat eh, od roku 2021. Tedy eh, já vím, že je to rychlé, že nemáme praktické zkušenosti, i když máme zkušenosti z vyjednávání o programu. To jsou cené, cené zkušenosti, ale pro toto tempo. To je důležité. Je důležitější tedy mít rozpočet a mm, předpisy předtím, než začne ten příští víceletý finanční rámec, abychom nepřišli o tu možnost financování. Samozřejmě ta e, revize e, v průběhu, ta se plánuje, tedy midterm review se plánuje, a doufáme, že i zároveň až budeme diskutovat o těch programech, tak budeme eh, získávat eh, zkušenosti eh, postupně mm, podle toho, jaké projekty členské státy a firmy budou předkládat. Ale je to úplně nový program, to je pravda a všechny instituce a členské státy, ale i podniky se musí tomu přizpůsobit, nějak se s tím zžít. Pokud jde o míru spolufinancování, no, pan Kastoremský zmínil 60%. Já jenom bych to chtěla objasnit. Tady to jde k plnému financování, tedy 100%. Eh, pro tu část tedy výzkumu, tedy do výroby prototypu, 20% na prototyp a 80, pardon, pardon, bude to tak, tak proto těch 60%, 20% na prototyp a zbytek potom, takže eh, to jsou čísla 100, 20 a 80. Já vím, že pořád ty zdroje jsou omezené, protože je to šestkrát více, než máme teď. No, než máme eh, u EDIDP ve stávajícím finančním rámci, ale v obraně to není tolik peněz zase. Ale co chceme? My chceme spolupráci, efektivitu a inovační technologie. To je to, co očekáváme o to financování. Členské státy a průmysl to vítají i těch 20% na prototyp, na tu fázi prototypu, to vítají. Nevím, jaký nakonec bude výsledek vyjednávání o programu, ale 13 miliard euro a teď a 900, no to je velký rozdíl. Potom otázka participace eh, členských států. Za prvé, Členské státy musí respektovat pravidla vnitřního trhu, jednotného trhu a především tady je to otázka veřejných zakázek, směrnice o veřejných zakázkách a potom eh, je to otázka hm, bezpečnosti, jak to, to musí mít vliv a hm, pokud jde o projekty PESCO, tak my jsme se pokusili a my spolupracujeme s Federikou Mogherini a teď i s komisařem Volcem pro dopravu, tak, aby ty programy do sebe zapadaly. To je nejdůležitější. Proto navrhujeme těch, to, těch 10%, jak eh, zvýšené spolufinancování o 10% v případě projektu PESCO větší motivaci pro ty, kteří navrhují projekty v rámci PESCO. A teď k členským státům. Ještě tady byla taky otázka, myslím, paní Grostet, zda je to komunitární přístup a proč kvalifikovaná většina, tedy my to děláme u těch věcí, které jsem zmínila spolupráce, efektivita a lepší hodnota za vložené peníze. Ale ta eh, rozhodující fáze nebo část je v rukách členských států, které rozhodují o prioritách. Členské státy budou rozhodovat o, rozvo- o plánu, plánu rozvoje svých vojenských kapacit, obranných kapacit. A členské státy budou rozhodovat o konkrétních projektech. Samozřejmě komise bude mít na starosti ten přímý management toho programu. Pokud chcete, tak později můžu vám odpovědět na vaše otázky, takže to bude dělat komise přímo, ale znamená to, že komise bude mít toto na starosti, ale to rozhodování o nich, to bude v rukách členských států, které budou rozhodovat o tom, co potřebují, jaké vojenské kapacity nebo obrané kapacity, jaké jsou jejich priority. A takto mm, zajistíme ten komunitární přístup. Role EDA, European Defense Agency. To mám někde tady. Ano. Zde bude existovat velká spolupráce s touto agenturou, která bude hrát silnou roli hned na začátku třeba Eh, bude spolu s členskými státy definovat ty priority a potom i v té další následné fázi, když se bude provádět projekt a evropské peníze, jak víte. Proto eh, mm, eh, ten přímý management, protože evropské peníze se musí zpravovat podle evropských pravidel, tedy proto to bude odpovědnost komise ta bude mít na starosti to řízení, ten management, nakládání z prostředky, ty derogace, výjimky, ano. Během trialogu se o tom také hodně mluvilo. Jak asi víte, já vždycky jsem v názoru, že to jsou evropské peníze pro evropské firmy, ale ono to není tak snadné v tomto sektoru protože tady je hodně různých vztahů na třetí státy a průmysl často to spochybňoval. Jak, ptal se, jak budeme moci spolupracovat, když máme vztahy se třetími zeměmi. A také chci poděkovat Evropskému parlamentu, protože ono to bylo těžké, ono nám to trvalo, já nevím, 9 hodin tehdy když jsme o tom diskutovali na trialogu, máme zde dvě derogace. První se týká eh, firmám, které mají eh, sídlo v Evropě, ale nejsou pod evropskou kontrolou. A potom jsou ty firmy, které mají sídlo v EU, ale ne, ta kontrola není úplně evropská, nad nimi tedy kontrola. Takže ty musí splnit tři striktní kritéria a podmínky. Za prvé zabezpečení plynulosti dodávek, potom ochrana e, e, informací a vše, co je s tím spojené, a potom e, ochrana práv duševního vlastnictví. Tam duše, práva duševního vlastnictví musí zůstat v Evropě. Takže to jsou podmínky, které musí splňovat to je v podstatě, to jsou závazky, které plní i, nebo které i podepisují vlády, když e, s někým podepisují obchodní smlouvy. Takže je to vyvážené. Umožňuje to tedy spolupráci s NATO například. S některými tedy neevropskými státy, USA, Kanada například. Minulý, minulý týden jsem byla mm, na, na zasedání v NATO mm, a tam jsem vysvětlovala, že to jsou podobné podmínky jako podmínky, které mm, uzavírají i evropské podniky. Potom pár otázek na agenturu. No, za prvé, to je obecné tedy teď, ale já bych, já to chci říct jasně, my nevytváříme novou agenturu, Určitě ne, to ne. My máme dvě instituce, Evropskou vesmírnou agenturu a GSA v Praze. A tady jsem to, počkejte, jsem se tady ztratila v tom. Ano, my chceme jenom tedy zracionalizovat to řízení. Žádná nová agentura, žádný transfer kompetencí, nic takového, jak jsem řekla, dojde k evoluci. Všichni se musíme adaptovat nové situaci. Evropská komise bude mít větší odpovědnost za vesmírné programy než předtím, ale nic jiného. Samozřejmě víme, že GSA má, je v velice obtížné situaci, pokud jde o platy, pokud jde o provozní náklady. A víte, že to je problém teď, ale my nezvyšujeme rozpočet v agentury, ale plánujeme, zvažujeme, plánujeme, že podle dalších programů dostanou eh, větší eh, možnosti, aby hradili provozní náklady eh, těch nových úkolů, z titulu těch nových úkolů, tedy jde o tu agenturu GSA v Praze. A přístup k, do vesmíru. Tady zase, aby to bylo jasné a spravedlivé. To je eh, postoj, který zastávám od počátku mandátu, a to, že potřebujeme autonomní přístup, my, to znamená evropské nosné rakety. My máme v tom návrhu jeden článek, který upravuje tuto prioritu. Chceme, bo, to jsou to dva kroky. Za prvé, agregovat eh, evropskou poptávku po těch nosných raketách, jak zmínila paní Grostet. Jde o Ariane 6 a Giga C. A potom také bude zde možnost eh, vyčlenit část peněz pro eh, to, aby ta pozemní infrastruktura mohla být jaksi adaptována těm novým nosným raketám. na pana Marten, Martena. Jako téměř vždycky s vámi souhlasím. Ano, pokud jsem to řekla jasně. To jsou evropské peníze pro evropské podniky. A jde o to, abychom eh, jaksi zaplnili to inovační vákuum, které tady máme. A pokud do toho vložíme evropské peníze do vývoje nějakých technologií, no tak není možné, aby potom došlo k transferu do třetího státu. A samozřejmě, pokud to nebude v souladu s cílem programu, tak bude moci žádat peníze zpět. A já vím, že možná teď spíš osobní poznámka, možná ne tak osobní, za celou komisi třeba, více, možná i vy, jako snad i nově zvolení poslanci, doufejme, tak bychom měli se zamyslet nad eh, pravidla, pravidly hospodářské soutěže. Já s vámi souhlasím. Samozřejmě my se budeme snažit s těmito dvěmi derogacemi abychom zachovali technologii, práva duševního vlastnictví a všechno v Evropě, abychom si zachovali, ale pravidla hospodářské soutěže podle mě by měla být přehodnocena v Evropě, protože to není v souladu s vývojem v Evropě a na světě. Ale k tomu mohu říct jenom toto, a to říkám to spíš jako osobní názor, protože to není v mém portfoliu. Otázka www.kovsat.com. Samozřejmě, jak víte, to je součást našeho vesmírného programu, kde vidíme, že do budoucna bude větší propojení se obranou. Takže zde bude zakotvena plná rozpočtová flexibilita, dokonce v vysmírném programu na to bude nová položka. A kromě vedle tedy klimatu, vedle klimatu, vedle a ještě něčeho, tak eh, eh, v našem vesmírném eh, rámci bezpečnost bude úplně vyčleněna nově. Pokud jde o to řízení programu, to jsem zmínila, a samozřejmě stále vedeme dobrou, myslím, konstruktivní diskuzi s Evropskou vesmírnou agenturou, která se musí také adaptovat. A my je potřebujeme, stejně jako oni potřebují nás. Eh, jiná instituce s takovou zkušeností, s takovým know-how v Evropě neexistuje. Žádná jiná není schopná implementovat eh, naše programy do budoucna. Jak jsem řekla, není to žádná revoluce, ale evoluce. Kosme. Možná tady asi došlo k nedorozumění. Vím, že se změní jméno, ale ten program bude stejný. 1 miliard, 1 miliarda euro takže v rámci těch 4 miliard, to program jednotného trhu, tak 1 miliard, 1 miliarda bude na stejný program, jako máme teď. Já jsem za to bojovala. Já jsem věděla od samého začátku, že to je důležitý program, že to není to program e, propojený s Horizon, je to program pro evropské firmy, pro sofistikovaný výzkum a Eh, firmy jsou s ním spokojeny, proto chceme ho mít. Nezmizí, ne, ne, nerozplyne se někde v něčem jiném. Program zůstane. Já myslím, že asi jsem řekla všechno. Enormous amount of... Eh, takže, paní komisařko, to bylo tematicky velmi bohaté. A samozřejmě to je opravdu hodně na jedno, jedno DG a jedno komisaře. Ano, samozřejmě, pokud se něco dodat, prosím. E, otázka k vojenské mobilitě a souvislostem a spolupráce. Samozřejmě my neustále spolupracujeme s komisařkou Bulčevou já myslím, že pro nás je nejdůležitější, jako pro eh, komisi, ale také pro členské země, jde o to, abychom měli eh, schopnost, eh, tedy síť, síť těch vojenských schopností v rámci vojenské mobility. Dobře, já vám nyní mohu jedině poblahopřát k celé této práci. To je skutečně reálná ekonomika, stejně jako vesmírná politika a strategie. Dobře, eh, kolegové, paní komisařko, děkuji. A my tedy budeme mít návrhy našich zpráv připravené v červenci, tak jak jsme slíbili. A jako výbor ITRE jsme připraveni s vaším DG úzce spolupracovat, samozřejmě také s vámi osobně. Děkuji vám. To je všechno. Tak já skutečně eh, eh, doufám, že to bude opravdu eh, rychlý a efektivní. Zbývá nám 8 měsíců za rakouského a rumunského předsednictví. Um, uh, Takže přátelé, eh, nadcházející bod programu je mimořádně zajímavý, aspoň pro mě. Je to seminář na téma Brexit a politika v oblasti eh, IKT. A máme zde skvělé zástupce z ostrovů, nejenom britských ostrovů. A máme zde také irského kolegu, pana Shona Kellyho. A já bych ho tedy eh, já bych ho požádal, aby předsedal tomuto workshopu. Jaký dopad vlastně bude mít na naše eh, informační a komunikační technologie a systémy odchod Velké Británie. Takže já nyní předávám slovo Seanu Kellymu.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 Okay, ladies and gentlemen, it is my... Dámy a pánové, je mi velkým eh, potěšením, že mohu zastoupit našeho váženého předsedu Jiřího Buska a že tedy eh, budu mít to potěšení, eh, že budu moci předsedat tomuto, tomuto semináři. Máme tady eh, řadu vysoce kvalifikovaných řečníků, eh, kteří vám zde předvedou své prezentace. Každý na to bude mít eh, zhruba pět minut. No a následovat bude samozřejmě možnost ptát se, případně případně komentovat. Máme na to hodinu a půl, tak uvidíme, kolik spotřebujeme ve skutečnosti. První eh, řečník je dnešního dne je James Scott Marcus a eh, tady přehled eh, možného dopadu na Brexitu, na ICT, IKT. Eh, pan Markus eh, pracuje v příslušné, v jednom tedy z eh, think tanku a samozřejmě má také další reference a je tedy velmi kvalifikovaným prvním řečníkem dnešního odpoledne. Dobře, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím eh, provést takový nějaký úvod do problematiky eh, pro ostatní řečníky. A myslím, že v těch následujících prezentacích eh, si vyslechneme řadu daleko konkrétnějších konkrétnějších eh, návrhů a dopadů. Tak teď vidíme zatím půl slajdu, snad se to zlepší. Takže já opravdu bych teď nyní začal. Dopad eh, odchodu eh, Británie z EU, což by mělo být koncem března 2019, bude mít značný dopad Samozřejmě eh, bude zde určitý dopad na Británii a možná o něco menší eh, dopad na eh, Evropskou 27, které tedy ten dopad bude znamenat omezený kontakt mezi výzkumníky a inovátory, mezi tedy britskými a evropskými Eh, druhá věc se bude týkat regulační eh, eh, a politické oblasti. Třetí prvek bude znamenat to, že jaksi náš budeme, budeme tedy menší a budeme mít menší váhu, což, co, což tedy Eh, což tedy prostě se takto musí projevit. Já doufám, že ty slajdy se nakonec přece jenom objeví. No a pak samozřejmě otázka je, jaké budou tyto eh, dopady a co to. Eh, vlastně my teď hovoříme o možnostech mm, Norsko, Kanada jako modely, ale samozřejmě ten výsledek může být velmi, velmi odlišný. Jedna z těch možností spočívá v tom, že se Velká Británie přece jenom rozhodne zůstat, což tedy není moc pravděpodobné, ale taky by se mohl stát členem EEA. No, uvidíme, možné je všechno. Pak je tady možnost bilaterálního uspořádání, podobně jako je to v případě Eh, švýcarská, čili že to bude nějaký ten ehm, eh, nějaký ten, eh, nějaká ta dohoda. Pak je samozřejmě možnost další extrémní, že Velká Británie prostě odejde bez jakékoliv dohody ten eh, dopad, pokud bychom skutečně zůstali u eh, členství v tom EEA, v tom Evropském hospodářském prostoru, tak ten dopad by byl poměrně malý, ale eh, většina těch dalších možných scénářů Mm, tak tam to vypadá na různé eh, možné dohody. Eh, k příkladům patří třeba roaming nebo eh, přenos, obec, přenos osobních dat. Oblast, která je spíše flexibilnější, to je oblast výzkumné politiky. My totiž máme hodně eh, v rámci programu Horizon 2020, který je otevřený e, kromě členům EU také e, členům Evropského hospodářského prostoru. E, také třeba Švýcarsko má bilaterální dohodu a ona je členem Evropského oblasti volného obchodu nikoli EEA. No a jsme otevření také zemím, jako je Izrael, která je přidruženou zemí, ve, tedy přidruženou k horizontu 2020, čili v podstatě je tady víceméně Izrael rovným partnerem členským zemím EU. E, hovořili jsme tedy o dvou oblastech, které mohou být postiženy. Jedny jsou tedy roaming a druhý je přenos osobních dat. E, Velká Británie si přeje, aby Roam Like at Home, tento systém, zůstal v platnosti i po odchodu Velké Británie. Velcí operátoři to, říkají to tež. Zůstane to tak? E, e, Velká Británie si to samozřejmě může doma nějak uspořádat, ale v podstatě e, tady jde o, ta, o otázku velkoobchodní plateb mezi operátory tam to vlastně vláda nemůže ovlivnit. Problém je v tom, že tyto platby se považují za náklady a jestliže náklady by byly vyšší než eh, ceny, eh, pak by nastal problém. Samozřejmě eh, bude také záležet na budoucím uspořádání. Pokud nebude žádná dohoda, no tak to bude asi silnější dopady. Bude lepší situace pro velké operátory, jak třeba Vodafone, ten to nějak interně zúřaduje, ale třeba virtuální operátoři eh, na tom nebudou dobře. Každopádně evropští operátoři budou mít daleko silnější pozici než eh, britští operátoři. Předpokládám, že členové EU27 budou mít určité problémy na roamingu v Eh, Británie a myslím, že eh, většina, většina jich tady bude mít eh, docela silnou vyjednávací pozici. Budou potíže, ale Evropané jich budou mít méně než Britové. Další oblast to je, jsou ty přenosy dat. Podle GDPR se osobní data mohou předávat eh, s velkou jako měrou svobody v rámci EU, EEA. Eh, třetí země jsou na tom trošku jinak, ale platí pro ně jiná pravidla. Z, eh, z minulosti víme, že to Safe Harbor, tak jak jsme na to byli zvyklí, Eh, tak eh, toto bylo vlastně zablokováno rozhodnutím eh, soudního dvora v případu Šrems. No, nakolik se to tedy bude uplatňovat, to ještě nevíme, je to příliš čerstvé. Ale Každopádně je možné tvrdit, že něco podobného se může stát v okamžiku, stane se v okamžiku, kdy odejde Británie z EU. To znamená, že Evropský soudní dvůr se tedy bude ptát, jak jsou ta data chráněna ve Velké Británii, a ono je to dosti podobné eh, tomu, jak je to ve Spojených státech. Další věc je eh, ztráta eh, regulatorních znalostí v rámci Británie. Je třeba říct, že Eh, britská zkušenost eh, hrála důležitou roli, velkou roli, významnou roli při vytváření regulace v EU a bude to chybět. Samozřejmě eh, značná část těchto zkušeností už je v rámci Bereku a v rámci RSPG. Berek například si může přizvat jiné země do pozice operátorů, což eh, se stalo v případě Švýcarska, má to smysl. Takže dialog bude možný, i když budeme mít eh, dlouhodobě eh, rozdílnou regulaci. Pokud se týče výzkumu a inovací, no tak k tomu se ještě vrátíme, ale Velká Británie se dávala opět významnou roli ve výzkumu a inovacích, například umělá inteligence, a opravdu, pokud bychom přišli o koordinaci, bylo by to cítit. Ta koordinace se odehrává v rámci Horizontu 2020 a opět máme přidružené země v rámci Horizontu 2020, čili to by mohlo pokračovat. Ehm, a podstatě bude v zájmu obou stran, aby se zde pokračovalo, leda, že by ten Brexit dopadl tím velmi extrémním způsobem. Čili dalo by se říct, že velký vliv bude mít typ eh, Brexitu. Eh, pokud by to, se to vydávalo směrem k Norsku, pak by se mnoho nezměnilo. Ovšem všechny ostatní scénáře znamenají eh, narušení spolupráce v té či oné oblasti. Eh, přesto je možné, aby pokračovala spolupráce v rámci Horizontu 2020. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, děkuji. Máme tady určitě mnoho prostoru pro diskusy a také samozřejmě eh, vaše načasování bylo skutečně výborné. No a teď je čas přejít k druhému řečníkovi. Je to pan Bas Kotering, eh, který bude hovořit o oblasti digitálních inovací v rámci EU 27. A to je oblast IKT, ten o, eh, kde on tady pracuje. Čili opět eh, bude to velice zasvěcené. Děkuji vám. This is better. Thank you very much. Eh, děkuji mnohokrát za možnost zde pohovořit eh, k tak důležitému tématu. Chtěl bych tedy pohovořit o tom, jak si stojí Spojené království v oblasti digitálních inovací a jaký dopad eh, by mohl mít eh, na tuto oblast eh, Brexit. Zde vidíte přehled mé prezentace Nejdříve eh, představím, jaká je pozice Spojené království v oblasti digitálních inovací a potom eh, pohořím o těch eh, speciálních hnacích silách, potom hovořím o ekosystému, potom výdaje na IKT a v porovnání s tím, co se činí v Evropě, potom hovořím o internetovém obchodu a platformách a potom pohovořím o určitých eh, dopadech na digitální vnitřní trh a potom ponechám prostor k diskuzi. Tady na tomto slajdu vidíte vše, co chci říci. Eh, globálně Londýn už zaujímá třetí pozici, pokud se týče Eh, svého postavení technického hubu po Silicon Valley a po New Yorku. Je to tedy eh, město, které dosáhlo největšího vývoje. Máme i Berlín a Amsterdam a Paříž, eh, které mají dobré výsledky, a co se týče financí a přístupu na trh, tak Londýn je jednička v Evropě. Je to tedy důležitý globální hráč a je důležité mít k němu přístup a zatím co je tedy Spojené království v Evropské unii. A má také velmi silný kreativní a finančně technický eh, sektor. Takže tady existuje velmi důležité vzájemné působení s eh, trhem technologií a potom zároveň eh, je Londýn bránou do USA, co se týče jazyka a také společné kultury, tedy kultury, které jsou podobné a mají tedy podobný přístup v oblasti technologických inovací. A tady eh, vidíte slide, který je možná eh, příliš eh, podrobný. Chtěl bych o tom ale pohovořit, abyste si udělali obrázek. Tady vidíte dlouhý seznam, vidíte, že jednička je Silicon Valley. A tady vidíte technologické inovační huby ve světě. Potom eh, blízko jim šlape na paty je New York. Co se týče digitálních inovací a eh, financování pro startupy a pro scale-upy, tak eh, vidíte, že tady dosahují předních, tedy příček, co se týče digitálních inovací ve světě. A tady vidíte, že přístup na londýnský a britský trh je tedy zde opravdu velmi důležitý. A jediné, jediná věc, kde ostatní evropská města dosahují dobrých výsledků, je přístup eh, k eh, talentu. A to znamená, že ostatní města, ostatní země eh, poskytují talentované pracovníky, kteří potom pracují na britském trhu. A potom Samozřejmě po Brexitu se to změní. To je věc, kterou je potřeba zohlednit. A potom e, další věc, e, která je rovněž důležitá. Pokud jde o Brexit a o různé způsoby Brexitu, tak vidíme, že Londýn zaznamenává největší růst. Tady k tomu vidíte ty podrobnosti zaznamenává tedy největší růst a stejně tak i Stockholm. Tel Aviv tady není na obrázku, ale je zajímavé, že země eh, mimo EU zaznamenávají rychlý růst. Eh, tady máte Paříž jako nula a Berlín eh, roste rychle tak vidíme, že Londýn v porovnání s jinými městy zaujímá opravdu velmi dobrou pozici. A další věc, o které chci hovořit, je eh, výdaje na výzkum IKT. Tady jsou klíčové oblasti, které všichni známe. Umělá inteligence, robotika, vysoce výkonná vypočetní technika, HPC, což je věc také velmi důležitá pro Evropskou unii. Eh, Spojená, Spojené království je lídrem v této oblasti, eh, tam, jsou tam velice eh, dobré firmy, třeba co se týče umělé inteligence, tak společnost DeepMind stojí za úspěchem Google v této oblasti. Týká se to toho, že Británie je velmi důležitá v oblasti čipů a hardwareu v oblasti umělé inteligence. Británie má tedy lídry eh, v této oblasti a já jsem si přečetl v Ekonomistu, eh, eh, že některé už mají hodnotu stovky milionů. Jsou to startupy. Takže vidíme, že americké a britské společnosti jsou lídry v této oblasti. A my jsme v Evropě eh, poněkud eh, pozadu. Pokud nebudeme mít eh, přístup ke Spojenému království, tak budeme ještě více pozadu. Potom další věc, internetová velká pětka, Amazon, Google, Apple, Microsoft a Facebook investují obrovské prostředky do strategických digitálních oblastí, především pokud jde o stroje umělé inteligence. A, a kdo jim je nejblíže, tak to jsou britské společnosti, eh, které mají různé aplikace a mají kampusy, kde na tom pracují. A Spojené eh, eh, království je vlastně takovým prostorem pro tyto americké společnosti, aby byly co nejblíže Evropě. Abyste si představili význam a velikost těchto Mm, toho, kolik eh, investují do strategického výzkumu ta velká pětka, tak to je jakoby rozpočet celého horizonu, 70 miliard loni a letos už by to mělo odpovídat eh, rozpočtu Horizonu a 20 miliard na umělou inteligenci. Takže ta poptávka opravdu rychle roste budeme-li blízko těmto společnostem, tak to je opravdu velmi důležité. Existují tedy eh, v, eh, společnosti ve Spojeném království, které se zabývají eh, umělou inteligencí a jsou navázány na tu velkou pětku. A nyní bych chtěl pouřit o internetovém obchodu a internetových eh, platformách. Spojené království zaujímá největší pozici, nejdůležitější pozici, pokud je o internetový obchod, ještě dokonce nad eh, americkou úrovní, takže vidíme, že jsou opravdu velice důležitým hráčem v této oblasti. A pokud bych pokud eh, internetové společnosti z Asie a eh, z USA se přemístí do Evropy, no tak eh, tradičně jdou nejdříve do Spojeného království. A v současné, v minulé době ten vývoj je takový, že Amazon je na evropském internetu a nejdříve to testuje ve Spojeném království. Takže to se bude ještě dále rozvíjet v této oblasti. A abych to dal všechno do souvislosti, když se díváme na digitální vnitřní trh, Evropská unie pravděpodobně přijde o přístup k nejvitálnějšímu ekosystému pro startupy. Týká se to rizikového kapitálu a různých fondů, které eh, financují tyto společnosti a tedy ve Spojeném království tedy mnohem více prostředků než eh, v jiných částech. Potom velká část inovací, eh, která souvisí s nařízením GDPR, která je tím dotčena, to je věc, kterou se budu zabývat později, tak Spojené království bude mít eh, větší flexibilitu v této oblasti a budou moci posílit eh, svoji pozici a mm, mohou přilákat kapitál. Flexibilnější legislativa může eh, posílit jejich pozici jakožto technického hubu. Eh, takže kromě toho, že můžeme být eh, pozadu v oblasti umělé inteligence, tak mm, potřebujeme tedy různé iniciativy, aby toto řešili. A potom na slajdu materiál k diskuzi. Co je potřeba udělat? Já si myslím, že eh, potřebujeme eh, opravdu eh, silnou podporu, abychom vykompenzovali ten nedostatečný přístup ke ekosystému startupu. A potom, ano, musíme zachovat silný výzkum a vývoj a to se týče partnerství se Spojeným královstvím a to je zcela kritické v oblasti digitálních inovací. A to je vše, děkuji. E, děkuji. To je opravdu mnoho e, myšlenek k zamyšlení. A jsou to věci, kterými e, jsme se zabývali, pokud jde o naší pozici a Spojeného království v této oblasti. A nyní dávám slovo třetímu řečníkovi, Domagojovi Jurjevičovi, který pracoval pět let jako náměstek předsedy Rady chorvatských regulátorů a také pracoval jako místo předseda, v roce 2014 byl místo předsedou evropských, tedy Bereku. Uh, děkuji, pane předsedo. Já se budu věnovat implikacím eh, dopadu EU27, ICT, eh, regulace a mm, vytváření politik. Za prvé chci poděkovat za možnost přednést tuto prezentaci a děkuji za pozvání. Takže já dříve v kariéře jsem vždy se podílel na regulace, na regulaci a na přípravě politik a regulací na evropské úrovni i doma, když jsem pracoval v Národním regulačním úřadě. A já, když jsem byl vyzván nebo pozván, tak od té chvíli jsem se snažil identifikovat instituce, které zasahují právě do regulace v tomto sektoru. Podle mého soudu BEREK. BEREK je mm, instituce, která je významná pro harmonizaci regulace v Evropě. A pokud jde o běžnou eh, legislativu, tak je to tedy rada a její přípravné výbory, eh, které zde existují, a potom poradní výbor Evropské komise také, protože Evropská komise má výkonné pravomoce, například pokud jde o při pro, přijímání prováděcích předpisů. Takže KOKOM, to jsou všechno velice důležité eh, instituce. A mm, i, i eh, poněvadž cílem eh, nebo tématem tedy je Spojené království, o co přijdeme, až Spojené království odejde z Evropské unie. Zapojení Spojeného království, tedy jako členského státu, tak to lze eh, mm, začlenit do tří oblastí. Za prvé je to spolupráce v rámci eh, regulačních orgánů, šíření tedy nejlepších postupů, a v některých institucí je to prostřednictvím každodenní práce, v některých je to na úrovni strategické, ale ve všech institucích, jak vidíte na slajdu, platí, že Spojené království a další členské státy jsou velice aktivní, angažují se. A způsob zapojení Spojeného království jako členského státu podle osobní zkušenosti v Bereku, tak to eh, především důležitá je ta spolupráce s Národním regulačním orgánem. A mm, to jsem pocítil, když jsme vstoupili, protože to know-how pro nás také bylo velice cené, pro naši každodenní činnost bylo cené. A pokud jde o každodenní činnost, tak zde jsou pracovní skupiny, expertní skupiny, produkují se různé dokumenty a ve všech těchto oblastech Spojené království, samozřejmě i další země, ale tady hovoříme o Spojeném království, se hodně angažovalo a přinášelo velkou hodnotu, pokud jde o kvalitu dokumentace. A pokud jde o radu EU a e, tedy běžný legislativní proces, opět zde zástupci členských států hrají významnou roli v legislativním procesu a poněvadž eh, analyzují legislativní návrhy, eh, které zveřejní se a mm, rada jako spoluzákonodárný orgán potřebuje zkušenosti a know-how a mm, tedy podstatě mm, i tady samozřejmě Spojené království přinášelo toto know-how. A e, v tom e, komunikačním výboru, tak tady také e, spolupracovali zástupci členských států, kteří se zabývali návrhy komise a opět know-how, jejich know-how v každodenní činnosti je nezbytné. A teď na těchto příštích třech slajdech se podívám na scénář, eh, scénář, eh, který je nás možná čeká, tedy je to scénář bilaterální, scénář Evropského hospodářského prostoru a já tady se budu zabývat všemi scénáři možnými, tedy budou tři, co se může stát a o co přijdeme se Spojeným královstvím. Takže zde zeleně, to znamená, že situace zůstane jaká byla a červená znamená, že již to nebude dlouho tak platit, takže pro berek. Tak zde, pokud je o scénář eh, eh, Evropského hospodářského prostoru, tak v podstatě tam by to zůstalo stejné. Pozorovatel, sta, pozorovatelský status má třeba i Lichtensteinsko, a, takže tady normálně by se zapojovalo Spojené království do činnosti Bereku a mohl by i vést pracovní skupiny jako normální členský stát. Pokud, jenom pouze pokud jde o rozhodovací procesy, tak při tomto scénáři by nemohli hlasovat. Pokud jde o radu, tam by se toho, nebo tam se všechno by se změnilo protože Spojené království již by nebylo členským státem. To znamená, ztratili bychom jejich know-how a komunikační výbor, tam je možný pozorovatelský status, ale opět eh, eh, pozorovatel nemůže zasahovat do rozhodovacích procesů. Kdyby došlo k bilaterální dohodě, tak zde Berek, to by zůstalo stejné jako v tom prvním scénáři. Tady máme třeba i Švýcarsko, které je pozorovatelem, ale pokud jde o radu a komunikační výbor, tak tady, eh, jak vidíte, pokud jde o scénář FTA, tak bychom přišli o všechno, tedy kdybychom měli pouze ten kontext eh, smlouvy dohody volného obchodu, takže bychom přišli o vše od Spojeného království eh, žádné zapojení Spojeného království by nebylo možné. Abych to shrnul. Zde to jsou některé dopady Brexitu a chci zdůraznit, že úroveň toho dopadu vždycky bude záviset na eh, té dohodě o přidružení, dopad na spolupráci. Eh, eh, to, takže tady ta spolupráce se vždycky bude možná Ehm, protože evropští regulátoři spolupracují i s neevropskými regulačními orgány, takže tady to je možné. Pokud jde ale o oficiální činnost a zapojení na činnosti tedy Bereku, zapojení, oficiální zapojení, tak situace je taková, že to bude záviset na tom, jak, jaký bude ten status přidružení. A pokud jde o dopad na kvalitu legislativního postupu od samého počátku, tak kvalita, přidaná hodnota Spojené království bude ztracena, protože již nebude členským státem. Dopad na kvalitu KOKOMu, přípravného výboru, tedy toho komunikačního výboru, takže zde je možný scénář, že bude pozorovatelem, status pozorovatel, že bude mít, ale eh, pokud ne, tak přijdeme každopádně o jejich know-how. Pro mě nejdůležitější dopad eh, by bylo na proces harmonizace eh, na regulaci elektronických komunikací. Příklad roamingu například a plnění nebo realizace digitálního trhu. Nezapomínejme, mm, že za posledních 15 let Evropská unie se snaží zharmonizovat vše v regulaci tak, aby situace byla lepší vždycky pro konečné uživatele. Teď máme dost silnou regulaci a tady podle mě se něco změní. To lze třeba eh, porovnat, srovnat si jako se situací eh, ekonomik eh, na západním Balkáně, ale takže tady často je problém s právním základem, takže Spojené království by bylo ve stejné pozici a pokud by se situace hodně změnila, tak všechno bude v rukách operátorů potom. A v podstatě pro Spojené království by žádná regulace nebyla závazná, což by nebylo <laughs> dobré pro konečné uživatele. A ani pro ty, kteří pracují ve Spojeném království nebo v Evropě. Osobní názor je, že míra know-how ze strany britských expertů, zástupců. To bude, mm, když o to know-how přijdeme, tak to bude vždycky ztráta. Lze to kompenzovat eh, mm, činností jiných členských států a podobných jiných organizací. Takže děkuji. Děkuji vám. Eh, no, teď eh, naše poslední prezentace. Prezentátorem je pan Gerard Pohorel, profesor Gerard Pohorel, který bude hovořit o dopadech Brexitu na EU27 v oblasti inovací a zavádění 5G, tedy sítí páté generace. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, sítě páté generace to je taková směs technologie, služeb a očekává se výrazný dopad na průmysl v celém světě, zejména v Evropě. 5G patří k hlavním prvkům hospodářské a průmyslové politiky v EU. E, dopad odchodu Velké Británie bude e, velmi důležitý, významný. My e, v Evropě samozřejmě máme určité geografické souvislosti které lze klasifikovat jako oblast bez dopadu, potenciálně pozitivní eh, dopad, eh, potenciálně záporný dopad a potenciálně nevíme. 5G to je směs, máme standardy, aktéry, firmy a tito aktéři a ta hlavní střediska výroby, znalosti a tak dále jsou nějakým způsobem rozdělená po Evropě. Co se týče standardů 5G, tak tady by se nemělo změnit nic. Ehm, pomineme-li vliv některých aktérů. Ale jinak jednotlivé země světa a jejich 200 a zároveň příslušná technologická odvětví se účastní definice definice technologií 5G na různých úrovních. V Evropě to není přímo přímo kompetence EU, ale je to spíše Eh, věc pro Evropskou konferenci poštovní a telekomunikačních eh, zpráv a Evropský telekomunikační institut pro stanovení standardu. Eh, takže tady bychom asi opravdu neočekávali žádný výrazný dopad. Když se podíváme na výzkum a vývoj, tak tady už ten obrázek vypadá trošku jinak. Eh, když to mám říct eh, stručně, tak eh, účastníci Horizontu 2020, tam jsou určité výzkumné projekty, které se také zabývají sítěmi páté generace. Z Velké Británie se účastní významné univerzity jako Surrey, Bristol, ICL, tak dále tam máme veřejné aktéry, což je British Telecom a BBC, eh, telefonní operátoři Vodafone a O2 a zároveň máme průmysl, eh, centra průmyslového výzkumu eh, a jsou to tady mezinárodní firmy, které si vybrali z celé Evropy Velkou Británii víceméně z jazykových důvodů. Patří k ním japonská NEC, korejský Samsung a americká firma Interdigital. Či tady je samozřejmě otázka, no, eh, British Telecom a BBC asi neuprchnout na kontinent, ale třeba už eh, Vodafone, což je vlastně eh, evropská jednička na eh, poli operátoru. Oni se vlastně přesouvají, víceméně přesouvají své centrum, centrum, eh, řekněme, nebo těžiště na kontinent a jaká bude strategie O2, čili telefoniky. Nevíme, jestli bude nadále investovat eh, do britské jednotky O2 a nebo jestli se přesune. Pokud se týče těch evropských výzkumných center, je otázka, co nastane eh, s japonskými, korejskými, americkými eh, středisky výzkumu. Zůstanou nebo dají přednost přestěhování na kontinent. Samozřejmě tady o tom eh, ještě můžeme diskutovat, ale jakmile otevřeme tuto eh, pandořinu skříňku Brexitu, tak tady určitě nastanou nějaké pohyby. I když je třeba říci, jsou různé režimy, které tady mohou vzniknout pro tato eh, pro tato střediska výzkumu, ať už to bude ve stylu švýcarská, norská nebo nějak jinak, ale každopádně eh, naši vyjednávači eh, s tím musí počítat. Pokud se týče průmyslových aktérů, tak 5G budou, bude mít velký dopad na naši ekonomiku. Bude to oblast transformace, e, mobilita, automobilní průmysl, energetika, zdravotnictví možná. A tady vidíte, že těch aktérů e, je tady hodně a jsou to aktéři globální, čili ne specificky evropští automobilový průmysl má vlastně celé své globální standardy, takže to se neomezuje na konkrétní zemi. Nicméně pokud se týče stávající infrastruktury v Evropě, jako jsou ty eh, připojené Eh, vozy nebo vozy autonomní, eh, aby mohli tedy přejíždět i na druhou stranu kanálu, toho uvidíme. No, eh, pokud se týče těch takzvaných vertikálních průmyslových aktérů, Tyto firmy mají svoji logistiku a mají své hodnotové řetězce, které přesahují hranice a tato oblast vlastně není příliš proskoumaná. Je možné, že výroba by v některých scénářích mohla být silně ovlivněna. Obvykle se v této souvislosti uvádí, když se podíváme na Eh, výrobu Nissanu eh, ve Velké Británii. Je to tedy v Sunderlandu a de facto tady to bude problém, protože každý náhradní díl bude muset tedy přejít přes hranici. A tady důležitost eh, zachování té logistiky a hodnotových řetězců, tak to je opět něco, čemu naši vyjednavači musí eh, věnovat pozornost. Co se týče konektivity, tak to je zajímavá věc. Očekáváme, že tato nová technologie 5G napomůže tomu, na co už dlouho čekáme, a sice, že eh, v Evropě vzniknou eh, globálně vedoucí firmy, globální lídři v oblasti digitální, eh, poněvadž by to všechno mělo usnadnit vytváření nových firm a sítí. Samozřejmě to znamená, že čím větší je trh, čím větší je základ na znalostní, tím lépe. No, takže v tomto konkrétním případě bych řekl, že čím vyšší budou bariéry mezi Evropskou 27 a Velkou Británií, tím hůř pro všechny aktéry, či pro obě strany. No a když bychom se podívali na závěry, eh, respektive na problémy, které tady vznikají, tak eh, zdá se, že eh, můžeme tedy poněkud ztratit v té vizi, eh, vizi 5G, kde bychom se chtěli stát globálním lídrem. Ve Velké Británii tady vidíme velké rozpory mezi tím heslem Take Back Control, kontrola zpátky do našich rukou versus tedy to, jak vidí budoucnost eh, aktéři z průmyslu a výzkumu a vývoje, eh, tak prostě říkají stejně ten eh, elektro nebo ten telekomunikační kodex bude transponovat do Velké Británie, do britského práva. A takže to zase je něco, za co si budou muset naši vyjednávači opět dávat velký pozor. Sorry, thank you very much indeed. And again, well... Děkuji a také děkuji za dodržení času. Takže vyslechli jsme si velmi zajímavé prezentace toho, jak může Brexit ovlivnit oblast ICT a 5G. Teď eh, je čas na vaše otázky a komentáře. tak eh, já bych možná eh, něco k tomu řekl, eh, poněvadž teda, poněvadž jsem z Jirska, nás se to týká bezprostředně. Několikrát tady zaznělo, že Brexit by mohl být eh, ztrátou pro obě strany, EU i Británii. Všem otázka je, pokud eh, tam nedojde k řádné koordinaci nebo dohodě, tak eh, kdo ztratí nejvíc? Já jenom chci hovořit o několika bodech. Například v oblasti roamingu což je věc, která hlavně tedy zásluhou Evropského parlamentu. Takže ptám se, kdo ztrátí nejvíce pokud tedy se změní přístup k těm evropským rozhodnutím eh, o roamingu. A další věc, která je eh, velice zajímavá pro nás, Norsko, Kanada a dohody tedy z těch eh, různě přidružených zemí, tak eh, ptám se, jak to zapadá do horizontu 2020. Znamená to podle vás, že Velká Británie by měla být automaticky součástí horizontu 2020, eh, i když je jim třeba také Izrael, který není členskou zemí, a také co se týče také politické debate, tak eh, tady eh, Michel Barnier hovoří o vyzobávání rozinek. Čili otázka je, z politického hlediska eh, to možná bude ideální pro eh, Unii nebo i pro Británii, ale eh, co to bude znamenat potom pro zachování třeba celistvosti Evropské unie? A, tak, a ještě jedna věc. Ten ta pravidla pro obranu soukromí, která už tedy eh, nahradila ten dřívější safe harbor ve vztahu eh, k USA, tak teď se bude muset také zaměřit na to, jak to vlastně eh, bude v případě Velké Británie. A možná ještě pár dalších zajímavých bodů. Například, když tedy říkáte, nebo bylo řečeno, že Velké Británie ta je branou do Spojených států pro nás, no tak eh, to by asi mělo být nějak něčím nahraditelné. Protože jak tedy Velká Británie, případně Londýn, může sehrávat tuto roli, pokud to vlastně už nebude součást Evropské unie. To mně připadá jako rozpor. Takže eh, Londýn tady určitě bude nadále významným centrem a možná ne tak eh, prominentním jako dnes. Máme taky eh, Stockholm, Berlín, Paříž, že? Takže ano, eh, souhlasíme s tím, že odchod Británie, to bude skutečně velká rána otázka, jestli to takhle dopadne také na umělou inteligenci protože Velká Británie je skutečně lídrem v této oblasti. A otázka je, jestli to skutečně nějakým způsobem, jestli to bude pokračovat, nebo jestli to trošku uposlabí tato pozice po Brexitu. No, ještě mám možná dalších pár otázek. Bylo tady zmíněno že, stra, že prostě všecko bude v podstatě ztrátou. Skutečně? A ještě pro pana Pogorela otázka. Vy jste hovořil o firmách ve Velké Británii. A vlastně jste neřekl, jestli eh, zůstanou po Brexitu v Británii nebo ne. Takže opět, eh, bude se tady něco měnit a eh, samozřejmě, pokud se týče toho jazyka, angličtiny, no tak vlastně ten funguje v Irsku, na Maltě, Čili tolik eh, eh, zajímavé body, možná bychom se na ně měli zaměřit. A eh, ono samozřejmě, jakmile si to tedy poslanci rozmyslí, možná budou vystávat další další otázky. Takže máte slovo. First, I think more than we're floating in E, já zareaguji jako první, asi to vezmete po pořadě. E, co se týče ztráty pro všechny, e, kdo přijde o více, Já si myslím, že ať si představíme jakýkoliv scénář, tak Spojené království asi přijde o nejvíc. Eh, protože jaká část eh, britského obchodu jde do EU a jaká část evropského obchodu jde do Británie, tam je opravdu velký rozdíl. Británie přijde o více a v některých eh, konkrétních oblastech ty dopady můžou být ještě významnější. Eh, protože velká část HDP přichází z oblasti finančních služeb. A finanční služby jsou ve Spojeném království, ano, protože eh, mají eh, blíže k USA, ale protože mají privilegia díky tomu, že Británie v Evropské unii. A takže ty, ta hlavní nevýhoda je v tom, že ty finanční služby tam se asi neudrží a mnoho uh, Eh, institucí eh, si mm, zakládá svoje eh, filiálky ve Frankfurtu, v jiných evropských zemích. Takže Spojené království přichází opravdu o mnohé a co tvořilo důležitou součást britské ekonomiky. Pokud je o poplatky za roaming, tak zde bych opět řekl, že Británie přijde o více, protože velký počet eh, britských klientů cestuje do Španělska, Itálie, Řecka a do jiných zemí. A potom ta vyjednávací pozice eh, z toho důvodu je eh, význačnější v případě evropských společností, protože evropské společnosti si ponechají tuto dohodu o roamingu. Spojené království samozřejmě udělá eh, co eh, nejvíce pro to, aby si eh, ponechalo tady tuto otázku poplatku za roaming, protože je to velmi oblíbené. A potom, co se týče otázky Norska a Kanady. To, co vy jste řekl, to je správné. Nemělo by to znamenat, že se automaticky to zahrne do Horizonu 2020. Ano, Tady eh, se jedná o to, že jakožto člen EU eh, prostřednictvím eh, regulace Evropského hospodářského prostoru, tak mají možnost být členem Horizonu. A v jiných případech, když úplně odpadnou od Evropské unie, tak už by to bylo pouze na Eh, dobrovolné bázi, takže by podepsali dohodu o přistoupení s Evropskou unii a eh, tam by eh, se jednalo o ten příspěvek finanční a to záleží na HDP. A já si myslím, že zde to rozhodnutí musí padnout, protože mnoho zemí, se kterými bychom mohli mít vztahy, tak se jedná buď o otázku spolupráce či hospodářské soutěže. Ale já si myslím, že v případě vztahu po Brexitu, abych očekával spíše, že budeme v oblasti spolupráce, ale možná pokud budeme mít tvrdý Brexit, tak nebudeme chtít Británii v horizonu. E, doufám, že to není moc e, pravděpodobné, ale představte si, že Eh, Británie eh, bude konkurentem pro Evropskou sedmavacítku spíše než eh, zemí, která spolupracuje a tak možná by bylo dobré se zamyslet nad tím, jestli má být součástí Horizonu 2020. Potom ten štít soukromí. Pokud se zamyslíte nad počtem nadnárodních společností, které mají kanceláře ve Spojeném království a v Evropské unii, tak eh, já si myslím, že přezranční koordinace potom bude důležitá. A pokud nebudeme mít eh, eh, podobná uspořádání, tak jako v případě převodu dat, tak se o to přijde a bude to mít dopad na digitální průmysl ve Spojeném království a také v Evropské 27. Proto si myslím, že je v zájmu Evropské 27 v případě téměř všech scénářů, tak aby um, zachovali něco co by se podobalo současnému GDPR. Ale jak jsem eh, řekl, v případě toho soudního případu, tak je eh, eh, pravděpodobné, že bychom měli směřovat směrem k štítu soukromí, protože, ale potřebujeme něco robustnějšího, protože ten štít soukromí je celkem slabý. Uh, je potřeba zamyslet se nad eh, nějakým uspořádáním, kde bude ale dobrá vůle z obou stran a ještě nevíme, jak to s tou dobrou vůlí bude. Děkuji. Eh, ten bezpečný přístav, já si myslím, že to je dobrý dotaz. Určitě eh, hodně členských států by chtělo sehrát tuto úlohu. Irsko by mohlo být zajímavé a také Malta, protože tam mají jako jazyk úřední angličtinu, ale třeba i v Nizozemsku, ve Francii, eh, v Německu eh, jsou lidé, kteří mluví výborně anglicky a holanděné hovoří lépe anglicky, no holanděnů hovoří lépe anglicky než já a nyní dám slovo eh, kolegům, kteří také pohovoří k těmto otázkám. Děkuji. Já začnu tím, že můžeme přijít o všechno. Eh, myšlenka prezentace spočívala v tom, že se podíváme na dopad na Evropskou 27 a na Spojené království, na ten vývoj. A když jsem hovořil o tom, o, čem, o co můžeme přijít, tak to jsou zkušenosti, přidaná hodnota, Eh, zkušenosti v oblasti eh, regulací, protože ve Spojeném království na tom začali pracovat často dříve než v evropských zemích. A záleží, z jaké strany se na to díváte. Ale pokud se někdo rozvede, tak už tam potom není žádný kontakt a nemůžete využít eh, zkušeností, nemůžete využít každodenní pomoci práce a pokud eh, neexistuje eh, spolupráce, tak eh, nic vlastně ty partnery nespojuje. V tom smyslu jsem chtěl říci, že můžeme přijít o všechno. Nechtěl jsem říci tím, že Evropská unie nebo Británie tím budou nejvíce trpět. Potom otázka roamingu, můj osobní názor. Kdo by mohl přijít o nejvíce, tak to jsou ty koncoví uživatelé, ze Spojeného království a koncoví uživatelé z zemí EU, protože eh, před nařízením o roamingu, eh, když to začalo v roce 2007, tak to bylo vše v souladu s tržními principy. A můj názor je, že to potom může dopadnout tak, že eh, samozřejmě v oblasti interkomunikací mm, záleží na škále. Tam existují dohody se Spojeným královstvím a s jinými zeměmi, kde existuje rovnováha v případě dat a potom v případě jiných zemí neexistuje rovnováha v případě eh, dat. Takže eh, některé ty země třeba Spojené království nebo evropské země by mohly přijít v případě roamingu do jiných zemí. U nás mezi zemi máme mnoho zahraničních turistů a mnoho britských turistů a v případě, že by to nařízení o roamingu nebylo závazné, tak bychom se mohli dostat do situace, že ti turisté, kteří přijíždějí do Chorvatska, tak by nemohli využít svých služeb jako doma. Hovořím o britských turistech. A stejná situace je, když pojedu do Londýna. A potom uh, v konečném důsledku nejvíce by tím trpěli uživatelé, ale zase eh, by se jednalo o hru čísel mezi pravděpodobně dvěma zeměmi, tam, kde existuje nějaká rovnováha provozu a ti operátoři by museli nalézt způsob, jak ceny snížit, a nebo aby to bylo na úrovni, jako je to dnes. While we're on, thank you, Mr. Chairman. Uh, while we're on roaming, if I could just ano, jenom ještě bych něco doplnil. Švýcarsko je ve stejné pozici, ve které by mohlo být Spojené království. Participují na Bereku, participují na roamingových statistikách, které zveřejňuje Berek, ale ne na roamingovém systému. A Švýcaři platí daleko více za, roaming, za roaming než evropští. Spojené království by se tomu chtělo vyhnout. Takže asi to by byla moje odpověď. Ještě k Gateway. Ano, pokud to bude eh, tvrdý Brexit, tak to bude velice těžké potom. A potom já si to ale nedovedu představit, že vůbec by pro ně neexistoval jednotný trh. To by bylo skutečně pošetilé od nich. A já myslím, že spíše to bude soft landing, bude to měkký Brexit a že asi se budou snažit na něm setrvat. To je zajímavé třeba pro ty eh, eh, startupy, mladé firmy. Evropa má talenty a <clears throat> oni mají peníze, takže Takže tady jde o to, abychom nestratili potom krok. A mm, třeba 5G tady načasování je velice důležité a je třeba, aby s námi Britové spolupracovali, jinak nám ujede vlak. Určitě. A já myslím, že najdete se způsob, jak spolupracovat, jinak si to nedovedu představit. To by bylo bláznovství. A jej, to je to tež. R&D to bude asi nejjednodušší část, která se vyřeší. Ano, to je v evropském zájmu, je to v zájmu Spojeného království, takže tady asi to bude pokračovat. Se bude existovat pořád partnerství. Tak to zní pozitivně, dobře a poslední slovo má. Jak se jmenuje? when we look at 5G and te- te- Rád, když se podíváme na 5G, ano, obecně tady jde o to, v jakém rozsahu to bude. To je podstatné. Jak řekli kolegové, i když je to jenom 12 evropské spolupráce, tedy potenciálně 12 na evropském trhu, ta ztráta, tak to není dobré pro 27 a ještě horší to bude pro Spojené království. A, takže ta velikost je důležitá. A jak jsem řekl, tady potom jde o tu geografii. Já si myslím, že tady spíše ta nahrává tomu, že dojde spíše k přesunům ze Spojeného království směrem do 27. A i e, e, já mm, si nemyslím, že Spojené království bylo nějakým lídrem v 5G nebo podobnými věc, podobných věcech, které těm, těm zařízením a že by snad mohli nějak konkurovat Samsungu, Apple a spíše tedy si myslím, že to know-how přejde se Spojeného království na kontinent. To je ten pravděpodobný scénář. Do jaké míry to je otazník, ale samozřejmě vyjednávání, která teď probíhají, musí být globální. A zdali jim umožníme, aby si vybrali to, co se jim hodí, no to my eh, lidé z výzkumu, my bychom samozřejmě rádi spolupracovali s britskými kolegy pořád. A možná eh, to by byl dárek britské vládě a Evropa to nechce. Je to hodně teď v rukách osvícených vyjednavačů. Ehm, tam to, bude, to handlování bude těžké. Takový mm, silný příklad těch dilemat, aspoň pro nás dilemat v EU, je Galileo například. Galileo, já vím, že váš výbor mm, se bude zabývat Galilem na podzim. Tento systém znamená pro nás těžké rozhodnutí eh, do budoucna. Zdali bude eh, Spojené království přispívat, eh, protože výzkumná centra Británie dostávají 40 miliard a ty velké satelitní systémy, no, musí, čím větší jsou, tím je to efektivnější. Takže když přijdeme na spojení království v systému Galileo, tak to se bude dotýkat i obrany. Skutečně, to jsou těžká dilemata a těžké vyvažování. Děkuji, děkuji a chci poděkovat všem našim expertům za skutečně velice osvícené připomínky a takže mm, mm, mm, takže určitě teď nás budou čekat různá rozhodnutí a já do, vidím, určitě kolegové z parlamentu se toho zhostí řádně, takže já děkuji všem našim řečníkům za to, že přišli a Děkujeme za spolupráci a hm, je to komplikované téma, to je pravda. A je třeba nalézt způsob, který bude rozumný a praktický a se kterým se totožní všichni. Děkuji za vaše komunikační dovednosti a já myslím, že teď se podíváme na poslední bod, což je bod různé a další schůze bude konat se 9. července od 15 do 18.30 a 10. od 9 do 12.30 a 14.30 do 18.30. Takže tím končíme. Děkuji.